prohlášení komise a rady, zpráva o pokroku Turecka pro rok 2013. Nejprve bych chtěla požádat pana ministra Kukulase, aby se ujal slova. Vážení poslanci, jménem předsednictví bych rád poděkoval radě a parlamentu a zejména paní Omen Reuten za její práci. To usnesení zdůrazňuje několik bodů, které zavdávají důvod k obavám a to v naprosto eh, konkrétní eh, důležitou chvíli pro, pro vztahy mezi EU a Tureckem. Eh, Rada zdůrazňuje důležitost vztahu mezi Evropskou unii a Tureckem. Turecko je pro Evropskou unii kandidátskou zemí a také důležitým partnerem s velice dynamickou ekonomikou Eh, takže eh, ty důvěryhodné vyjednávání o eh, přístupu na základě obvyklých podmínek poskytne tomuto vztahu s Tureckem příležitost posunout se na vyšší úroveň. A proto bychom rádi přivítali koordinaci eh, regionální politiky, což je kapitola, která byla otevřena eh, loňský rok. Evropská unie je i nadále katalyzátorem vývoje v Turecku, pokud jde o právní stát a ochranu základních práv a svobod. Eh, Rada neustále pomáhá Turecku s jeho reformami a zajišťuje aby existovaly dostatečné pojistky eh, pro eh, rovnováhu, aby, mohla existovat, eh, aby mohl existovat právní stát, respekt k lidským právům, rovnost a tak dále a měli bychom začlenit i práva národnostních menšin. Provádění těchto reform na základě evropských kritérií je klíčovým bodem v tomto případě. Rada vnímá pozitivně eh, to, že se rodí aktivní občanská společnost v Turecku a že tuto společnost je potřeba eh, podporovat eh, a že je velice důležitým faktorem ve vývoji událostí. Vnímáme také i další pozitivní vývoj. Mimo jiné mohu zmínit zřízení a fungování orgánů, jako je ombudsman, Eh, Národní úřad pro lidská práva a také eh, byla přijata opatření v oblasti eh, práv žen a v oblasti rovnosti mezi muži a ženami. Nicméně je zapotřebí více úsilí, zejména v oblasti respektování základních lidských práv a svobod. A to i na, jak na legislativní úrovni, tak v praxi. Tady eh, bych rád zahrnul také svobodu vyjadřování, svobodu schromažďování, eh, náboženskou svobodu a také svobodu eh, nakládat se svým majetkem. Eh, dochází k násilí eh, policejních orgánů proti demonstrantům. Eh, to, což by mělo být patřičně vyšetřeno a přeskoumáno. Není možné omezovat svobodu tisku. Probíhá mnoho žalob proti akademikům, novinářům, spisovatelům a aktivistům v oblasti lidských práv. Dochází často k neuměrným zákazům webových stránek a široce eh, se eh, prosazuje organizovaný zločin a terorismus. Eh, to jsou všechno problémy, které vzbuzují velké obavy. Rád bych zdůraznil, že ty problémy, které znepokojují Evropské unii, byly eh, předloženy tureckému premiéru Erdoganovi, když se sešel eh, s předsedy Šulcem, Van Rompuyem a Barozem 20. Eh, ledna, když navštívil Brusel. Předsedové Barozo a Van Rompuy se zmínili o nedávných událostech v Turecku a vyslali jasný a koherentní signál premiéru Erdoganovi ohledně znepokojení Evropské unie pokud jde o princip oddělení mocí a nestranosti justice. A také eh, pokud jde o eh, potřebu eh, fungujícího soudního systému a policie. Na těchto schůzích bylo zdůrazněno, že Turecko jakožto kandidátská země se zavázala k plnění určitých přístupových kritérií a je důležité, aby nezačalo couvat aby eh, zajistilo eh, fungování soudnictví a eh, jeho nestranost a transparentnost. Očekáváme od Turecka, že se bude snažit zajistit, plné dodržování kodaňských kritérií. Dodržování těchto kritérií, eh, odhledneme-li od toho, že jde o bezpodmínečnou podmínku eh, pro eh, proceduru přístupu, bude Turecku jenom ku prospěchu a naplní očekávání jeho občanů. Rád bych se také stručně zmínil o tom, co se co, co se odehrává ve vztahu k turecké mládeži. My eh, vítáme eh, ten eh, podpis předstupové smlouvy z loňského roku a čekáme její ratifikaci všemi členskými státy. Pokud jde o pokrok ve vízovém režimu, tak ten závisí na výkonu Turecku v v Turecka v této oblasti a také na správné a úplné implementaci těch podmínek, které jsou součástí cestovní mapy, tak jak to odsouhlasila Rada. Vzhledem k tomu, že Turecko eh, je klíčovou transitní zemí pro ilegální imigranty do Evropy, do Evropské unie, tak správná implementace eh, bilaterální dohody o eh, navracení uprchlíků a, a další relevantní doložky jsou stále relevantní. Také pokud jde o zákon o mezinárodní ochraně, to je důležité určitý krok vpřed v oblasti e, imigrace a azylu e, na základě vyjednavacího rámce a předchozích závěrů Evropské rady e, musí se Turecko jednoznačně zavázat, že bude dodržovat dobré sousedské vztahy se svými sousedními zeměmi tak, jak se k tomu zavázalo v rámci OSN. Očekáváme od Turecka, že se vyhne jakýmkoliv hrozbám vůči členským státům a rozmíchávání napětí, které by eh, mohlo eh, být na škodu dobrým sousedským vztahům musíme eh, respektovat suverénní práva členských států, což se týká bilaterálních dohod i využívání energetických zdrojů a dalších zdrojů. Tady je zapotřebí zahrnout i smlouvu o mezinárodním námořním právu je zapotřebí eh, posílit suverenitu eh, členských států v jejich eh, výsostných vodách. A my hluboce litujeme faktu, že Turecko, navzdory tomu, že tuto smlouvu podepsalo, nenaplňuje dodatkové protokoly k smlouvě o přístupu, protože tím by velice podpořilo a urychlilo ten eh, vyjednávací proces, kdyby tento nedostatek odstranilo. Pozitivnější je, že eh, můžeme přivítat eh, to, že byly znovu zavedeny rozhovory ohledně udržitelných a mírových řešení kyperského konfliktu v kontextu OSN a s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti bychom rádi podpořili eh, Turecko v těchto snahách a doufáme, že Turecko se bude aktivně účastnit těchto eh, jednání která budou eh, velice důležitá a zásadní. Děkuji, pane ministře, dávám slovo panu komisaři. Paní předsedkyně, ctění poslanci a poslankyně, je, jsem skutečně rád, že vás eh, vidím teď v této pozici. Eh, chci poděkovat paní Omen Reuten za vysokou kvalitu její zprávy a za eh, setrvalé příspěvky, k, pokud jde o vztahy s Tureckem v uplynulých sedmi letech. Opravdu je mi radostí s vámi spolupracovat. Vztahy s Tureckem, mezi Evropskou unii a Tureckem jsou ne, leží na několika eh, základech z nichž některé nabývají na významu v poslední době. Náš dialog a spolupráce eh, v oblasti jednotlivých politik, naše obchodní vztahy, mobilita, migrace a náš dialog v oblasti energetiky. To jsou a spolu s dalšími aspekty eh, činí z Turecka výjimečnou zemi ve vztahu k Evropské unii. V uplynulém roce došlo k pozitivnímu vývoji, ale také eh, nastaly některé eh, důvody k obavám. Otevřeli jsme přístupová jednání eh, v kapitole regionální politiky. To je první kapitola, která byla otevřena za dobu posledních tří let. Podepsali jsme readmisní dohodu a zahájili, přistoupili jsme k dialogu o liberalizaci vízového styku. Také jsme přistoupili k um, přeskoumávání celní unie, abychom přeskoumali její síly a slabiny. Abychom uh, mohli vytěžit více z našeho dlouhodobého obchodního vztahu. A zpráva Světové banky bude na výboru INTA Evropského parlamentu předložena 20. března. Evropská unie a Turecko se nadále podílejí na intenzivním dialogu v, ve věcech um, zahraniční politiky. Turecko sehrálo klíčovou roli při eh, oživení kyper, kyperských eh, jednání. Bohužel, jak jsem řekl, jsou tu také některé důvody k obavám, které se týkají v první řadě reakce vlády na nedávná obvinění z korupce, obzvláště přijetí legislativy, eh, která ovlivňuje fungování justice a svobody vyjadřování. Vyjádřil jsem své vlastní obavy, jak veřejně, tak i přímo mým protěžkům, včetně ministra zahraničí, pana Togru a ministra Čavušelu pro evropské záležitosti. Budeme rozsáhle informovat o těchto aktivitách i v naší další zprávě o pokroku v říjnu. Hodlám pokračovat a i prohlubovat um, trpělivou, ale zároveň velice uh, upřímnou a rozhodnou um, politiku a dialog s Tureckem. Ale kromě toho musíme změnit způsob, jak spolupracujeme, abychom zajistili, že rozvoj v jednotlivých oblastech politiky jde správným směrem. Potřebujeme například eh, více pracovat před tím, než vzniknou návrhy legislativy. Komise osloví naše turecké protěžky v tomto směru v příštích týdnech, abychom měli jistotu, že máme společné eh, pochopení na těch principů spolupráce. To, neboť to je jediný způsob, jak může Evropská unie zůstat jakousi, jakýmsi zakotvením reformy v Turecku a podpořit všechny té zem, v Turecku, kdo volají po více svobodě a demokracii. A v mezidobí budu nadále apelovat na radu, aby konečně sformulovala cestovní mapu nebo nějaké ukazatele hodnotící pro kapitolu 23 jednání o přistoupení. Konec konců o to žádalo i samotné Turecko, tak je vezměme za slovo a pusme se do konstruktivního dialogu, který by měl přinést nějaké výsledky v těchto klíčových otázkách. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři File. A nyní za EPP dostává slovo paní Olmen Reuten. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem velmi vděčná za poklony, které jsem získala, ale zpráva není mým dílem, pouze mým pomáhali mi kolegové a vždycky se snažím zajistit, aby zprávy o pokroku i e, dali příležitost v rozpravě pro otevřený dialog, aby bylo možné předložit e, spravedlivou a otevřenou zprávu. Právě o to jsme usilovali a myslím, že se nám to podařilo. Samozřejmě je důležité, aby EU měla dobré vztahy s Tureckem, ehm, už jenom proto, že Turecko představuje pro nás strategického partnera v regionu, eh, který zmítají určité turbulence, jak dobře víme. V roce 2005 se Turecko zavázalo k reformám, ale nemělo ty reformy provádět pro nás, nýbrž pro vlastní občany a reformy také proběhly za posledních pár let. Ale dnes mám obavu, stejně jako komisař, stejně jako pan ministr, ze současné situace, především eh, v souvislosti s protesty eh, na Gezi, Gezi parku, eh, kde bylo použito granátů a dalších útočných prostředků, ale nešlo jenom o události v Gezi parku, ale další vývoj v Turecku od 17. prosince nás znepokojuje a proto ve zprávě vyjadřujeme kritiku k těmto událostem z poslední doby, protože vycházíme z, ze závazků, které který Turecko učinilo. Především snaha vytvořit právní stát s nezávislým a nestraným soudnictvím především oddělení pravomocí, ochrana základních práv a svobod, svoboda projevu. To vše je dnes ohroženo, o to dnes jde. Protože eh, když jde o ochranu těchto důležitých práv a svobod, tak jsme do prosince předpokládali, že reformy byly zaměřeny právě na nestranost soudnictví, ale dnes máme v tomto směru zásadní obavy. Se, přejeme si tedy závažný a konstruktivní dialog s Tureckem, a to nejenom o tom, co již proběhlo, ale také e, o budoucnosti, protože Evropa e, usnává principy, které pomohou také e, tureckým občanům. Děkuji za SAD, kolega Obils. Děkuji vám. Já bych jakožto stínový zpravodaj nejprve rád podotkl, že jsem spokojen s průběhem vyjednávání a také s dohodou, která z ní vyplynula. Myslím si, že je to zpráva vyvážená, pozitivní, předkládá návrhy, pokud jde o způsob, kterým by se podle nás Turecko mělo vyvíjet a také, jak by se měly vyvíjet vztahy mezi EU a Tureckem. Nemohu však vyjádřit stejné uspokojení, když se podívám na situaci v Turecku samotném. Zpráva, která se věnuje pokroku za rok 2013, eh, nemůže hodnotit tento pokrok pozitivně. Například události v Gezi parku, kde probíhaly demonstrace představitelů občanské společnosti a byly násilně potlačeny. Pak máme případ eh, mladého dospívajícího člověka, který zahynul eh, po takovém uh, útoku eh, po devíti měsících boje o život. A eh, musím říci, že by se takové události neměly opakovat. Uvědomujeme si, že turecká vláda je ve složitém postavení, řada ministrů byla odvolána v důsledku skandálů. I nadále pokračují problémy pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích. Obecně panuje nejistota o budoucnosti a právě to do budoucna bude mít rozhodující vliv právě vývoj v následujících eh, měsících, včetně eh, obecních a prezidentských voleb. To vše určí budoucnost Turecka, ale to si eh, nedokážu sám představit ani předvídat. Měli bychom se tedy držet opatrného přístupu, potvrdit své dohody, své závazky vůči Turecku, abychom podpořili dobré vztahy s Tureckem, ale zároveň, abychom byli schopni kritizovat na základě faktů. Eh, na to bychom se měli zaměřit. Děkuji vám. Aby, prosím, abyste všichni respektovali svůj řečnický čas. A nyní za Alde kolega Lansdorf. Děkuji, paní předsedkyně. Turecko je důležitým sousedem, je to velká a hrdá země. Mnoho Turků žije eh, u nás v Evropské unii a v celé té debatě o eh, přístupu Turecka eh, pro nás nehrála nikdy roli otázka náboženství a já děkuji zpravodajce Rie Omenreuten, že to udržela v politických mezích. Tímto jí také děkuji za, dobré, za dobrou spolupráci. Pro nás hrají roli svobody a svobody jsou přesně tím, co je v Turecku ohroženo. E, svoboda tisku. E, v Turecku sedí více novinářů ve vězení než v Číně nebo v Iránu e, premiér může například zrušit Facebook nebo Twitter, protože se tam hovoří o, o věcech, které se mu nelíbí. Dochází k zablokování YouTube a dalších stránek. E, občanská společnost je utlačována mnohem čím dál více náboženskými předpisy, e, které jim stěžují e, život. Tím, takto to není v pořádku. Nezávislost justice, právo Eh, uznat to, co vlastně je právem. To bylo eh, značně omezeno. Eh, došlo k několika tisícům případů, kdy dochází k nesprávnému vykládání ze strany justice je zapotřebí nějaké ústavní reformy a já říkám, že my musíme s Tureckem spolupracovat, protože, jak říkám, je to hrdá země a důležitý soused. Musíme spolupracovat v energetické politice, v zahraniční politice je obdivuhodné, co Turecko dělá pro syrské uprchlíky. Ale ten přístupový proces, který začal v roce 2005, má před sebou ještě hodně daleko. Vztahy s Evropskou unii se během něj jej spíše zhoršili, e, než e, zlepšili. My bychom měli pozastavit vyjednávání, e, dokud Turecko nebude znovu v lepší kondici a nebude respektovat svobodu svých občanů a nezávislost justice. Děkuji. Děkuji kolegu Lambsdorfovi a dostal jste žádost modrou kartou. Přijmete tuto žádost? Děkuji za přijetí otázky. Pane Lambsdorfe, vy jste zmínil slovo svobody eh, ve svém příspěvku. Eh, mělo by snad Turecko mít svobodu eh, pohybu Eh, jaký je váš opatrný odhad toho počtu tureckých občanů, kteří emigrují z Turecka do severní Evropy, zejména do Německa a Spojeného království? A abych eh, vám pomohl s odpovědí, tak odhaduje se, že počet obyvatel Turecka v roce 2025 bude 90 milionů. Děkuji, eh, pane kolego. Eh, já mám pro vás špatnou zprávu. Eh, já jsem si dnes zapomněl křišťálovou kouli doma, takže vám nemůžu říct nějaké číslo, kolik Turků v roce 2025 zatouží přesídlit do severní Evropy. To vůbec jak si nemůžeme posoudit. Co udělat můžeme v praxi, to je nastavit cestovní podmínky a zlepšit podmínky pro biznismeny, akademiky a tak dále, kteří budou těžit z usnadnění víz, a e, kteří nyní musí chodit na konzuláty v Istanbulu a dalších zemích. To pomůže občanské společnosti e, v Turecku. Když já si myslím, že bychom měli tedy pozastavit vyjednávání, což, e, což je, zůstává na úrovni vlády a netýká se to příliš občanů. Děkuji a nyní paní kolegyně Keller za zelené. Děkuji. Nedávné události související s korupčním skandálem Eh, znovu ukazují, jak důležité je mít důvěryhodný přístupový proces, protože kdyby členské státy rovnou neodmítali přístup eh, Turecka, ať se děje, co se děje, měli bychom daleko lepší páku. A eh, kdybychom začali s věcmi, které se týkají spravedlnosti, lidských práv, justice a ne jenom trhu, tak bychom neměli dnes tyto problémy. Nemůžeme hrozit, že zastavíme přístupový proces, který vlastně ani neprobíhá. Ale místo, abychom byli silní v otázce lidských práv, tak jsme začali vyvážet naše vlastní problémy do Turecka, jako je to v, případ, eh, v případě městních dohod. Víme, že práva eh, migrantů nebudou v Turecku respektována, respektována proto bychom neměli mít městní dohodu, zatímco eh, liberalizace víc je velice důležitý nástroj. Jistě, že byly důležité demokratické reformy, které však byly zastíněny prohlášeními o svobodě internetu, násilím proti demonstrantům v parku Gezi brzy. A já chci připomenout 15-letého Berkina Envala, který zem podlehl eh, zraněním způsobeným eh, těmi eh, zraně způsobeným eh, eh, plynem. Eh, a já každopádně doufám, že eh, volby eh, budou eh, smíromilovné a bez jakýchkoliv útoků. Každopádně veškerý pokrok je zastíněn stávajícím korupčním skandálem. Nemohu než si to vykládat jako ohrožení nezávislosti soudního systému ale role Evropské unie by mohla být posílena, kdybychom měli jednoznačný závazek k pozitivnímu výsledku směrem členství. To znamená, že bychom jasně řekli, ano, přijmeme Turecko do našeho středu, pokud splní Turecko kodenská kritéria. To je jediné, co se počítá. A členské státy by to měly říkat jenom naprosto jasně. E Děkuji a za EKR pan Van Orden minutu a půl. Děkuji. Paní předsedkyně blíží se municipální volby ještě tento měsíc a pak, pak prezidentské volby později. A vzhledem ke krizi, která je v celém regionu, tak je to klíčový zlomový rok pro jak z hlediska vlastního osudu, tak i z hlediska vyjednávání s Evropskou unie, členství v Evropské unie. Jaký signál chceme vyslat? mnoho lidí si přeje změny v rámci Evropské unie. Chceme se například zbavit té posedlosti politickou integrací. Místo toho naše občané se chtějí zaměřit na ekonomický růst a na zlepšenou eh, konkurenceschopnost a mají obavy, pokud jde o svobodný pohyb a to v těchto eh, dobách, kdy eh, upřednostňují záruku NATO, než to tu, to, to divadlo té společné evropské obrané politiky. A když se díváme na Turecko, tak je v našem zájmu, abychom udělali vše, co je v našich silách, aby Turecko pokračovalo jakožto stabilní sekulární demokracie, která je orientovaná na západ a která je silným eh, spojencem v rámci eh, NATO když bude Evropská unie trošku volnější struktura zaměřená na vnitřní trh, o to snadnější bude pro naše občany Turecko přijmout. Pokud se vyřeší otázka volného pohybu, včetně dlouhého přechodného období. Takže vyšleme z Turecku pozitivní signály, otevřeme kapitolu energetiky a eh, poskytněme větší humanitární pomoc uprchlíkům v pohraničních oblastech a podpořme eh, také jednání o znovu sjednocení Kypru. Samozřejmě, že jednání je dvoustranná záležitost a eh, pomohly by tomu kroky i eh, ze strany Řeků, i Turků a myslím, že řecké předsednictví by mohlo v tomto ohledu být poněkud nápomocnější. Děkuji. Je pro vás eh, modrá karta, se vám nabízí. Jeffrey? Jeffrey, eh, eh, mohl byste souhlasit s následujícím návrhem? Z Evropské unie uděláme opravdu flexibilnější uskupení, kde například Spojené království by mělo Eh, určité možnosti a ty eh, země, které eh, bojují za za pevnější integraci zůstanou, jak jsou, a Turecko se připojí ke Spojenému království na druhou kolej té dvoukolejné Evropy. Budou na stejné úrovni jako Spojené království a každý bude moci dělat politiku takovou, jakou chce. Byl byste proti takovému to návrhu? Mikro? Myslím, že máte naprosto pravdu. Přesně o takovou formulaci by lidé u nás stáli. Nelíbí se mi myšlenka dvoucestné, dvourychlostní Evropy, protože eh, jinak zní lépe než pomaleji. Já bych dal přednost vícecentrické Evropě, multicentrické Evropě, Evropě na základě jídelního lístku eh, s tím, že eh, i nadále zůstáváme v jádru Evropské unie, ale s možností nezapojit se do některých oblastí, kde jiní chtějí výraznější integraci a tak by pak pro Turecko bylo i snažší do Unie vstoupit. Děkuji. A nyní za GUE pan Hadži Georgiou. Děkuji. Vždycky je takovou hozenou rukavicí si slovo po panu van Ordenovi, který je takovým nejlepším vyslancem Turecka eh, v Evropském parlamentu, ale my se domníváme, že bychom se měli znepokojit událostmi v Turecku, protože právě tyto konflikty, k nímž dochází, v Turecku by neměli eh, zároveň zpomalovat postup turecké společnosti. Musíme si uvědomit, že tam probíhají reformní procesy a eh, ty se ale často nedotknou eh, nejslabších občanů a nechceme tyto občany posílat do středověku. A setkáváme se s návrhy, které by měly být objektivní. Vnímáme zemi, vnímáme její závazky. Chci poblahopřát zpravodaj a samozřejmě vím, že vždycky jsou rezervy. Pro nás by bylo nerozumné prosazovat otevření kapitol 15, 23 a 24, eh, jak Turecko na nich trvá, když trvá na neimplementaci protokolu, které již podepsalo, pokud jde o republiku Kypr a nechce uznat eh, jeho svrchované právo. Samozřejmě eh, to je něco, co přivedlo Turecko k problematice Kypru. Obecně podporujeme obnovení eh, rozhovorů na Kypru. Aha, protože my právě žijeme ve stresu rozdělení okupace. Proto si přejeme, aby mezinárodní společenství Evropská unie prokázali solidaritu a nabídli nám řešení, které bude dvouzónovým ostrovem, které u, nám umožní, umožní našemu lidu žít v demilitarizovaném oblasti. Potřebujeme vytvářet důvěru ze strany Turecka a nesmíme umožnit přímé obchodování s okupovanými částmi. Usnesení 550 které se snaží zabránit nelegální kolonizaci ostrova. E, o to žádáme. Děkuji, říká předsedkyně a nyní FD, pan Salavra, kost minuta a půl. Děkuji vám. I já bych chtěl podpořit zprávu von Reuten, která navazuje na dřívější zprávu a představuje situaci v Turecku a která také staví na zprávě dřívější, zvláště v těch částech, které popisují stavající situaci. Turecko představuje důležitou zemi na Blízkém východě, zároveň ještě velmi daleko od evropských norem a standardů. Jak správně zaznělo, z úst paní zpravodajky. Situace v Turecku je znepokojivá, dochází ke korupčním skandálům, ehm, jsou ohrožována základní práva, jsou problémy v rozdělení pravomocí. Příkladem z poslední doby může být cenzura internetu a také zvýšení pravomocí tajných služeb. Turecko nepodepisuje mezinárodní dohody, například s OSN, eh, nespolupracuje, neuplatňuje dohodu o přidružení s EU a doplňující protokoly. Odmítlo také uznat členský stát EU a eh, i eh, nadále porušují suverenitu našich územních výsostných vod a také neuznávají práva členských států. Všechny tyto aspekty hovoří sami za sebe. Chci jenom doplnit, že v roce 2013 EU poskytlo 900 milionů eur předstupní pomoci Turecku a myslím si, že bychom se měli nyní obracet k problémům občanů EU. Diplomatické rozhovory ehm, jsou často příliš mírné a mohou spozdit vývoj, zároveň je však nezastaví. Děkuji vám. Děkuji. Prosím poslance, aby se drželi svého vymezeného řečnického času. Pan Lísek na minutu a půl. Ne, omlouvám se nyní paní Stasen za nezařazené. Děkuji. Paní předsedkyně, e, jako obvykle zpráva o pokroku Turecka e, je, e, hovoří v tom smyslu, že Turecko se nikdy nebude moci stát členem Evropské unie a ani by se o to nikdy nemělo snažit, protože tam e, nyní v Erdoganově státě e, dochází ke korupčním skandálům, represím, e, podkopávání právního státu, striktní omezení svobody vyjadřování a tak dále. A v tomto kontextu E, nemá cenu, aby komise a parlament chovali nějaké naivní představy o e, zlepšení situace. E, podle mého názoru bychom měli zastavit pohovory o vstupu a otázka je, proč komise nekoná svou povinnost komise se nezajímá eh, o nic, co se staví do cesty eh, jejich tureckého projektu, ale my budeme eh, opakovat, dokud nás nevyslyší, že represivní islamistický stát Turecko nikdy nebude členem Evropské unie a nizozemští občané, kteří smýšlí stejně jako já, budou ve volbách hlasovat pro mou stranu. Děkuji a nyní pan Lisek na minutu a půl. Děkuji, eh, paní předsedající, eh, pane ministře, eh, pane komisaři. Já tady hovořím jakožto Evropan a jakožto polský občan. Proč zmiňuji to, že jsem Polák? Polsko a Turecko letos slaví šestisté výročí navázání diplomatických vztahů. Polsko-turecké vztahy byly vždy e, velice e, dobré. Turecko bylo jedinou zemí, e, která odmítla uznat dělení Polska v 18. století a během druhé světové války chránila polskou, polské velvyslanectví před nacisty. Takže my máme s Tureckem historii dobrých vztahů. A já bych tady chtěl vyzvat Turecko, aby podniklo nutné E, akce a naplnilo všechny e, požadavky e, kandidátské země tak jako jakákoliv jiná kandidátská země musí Turecko splnit všechny podmínky, všechna kodaňská kritéria. Musí eh, prokázat, že respektuje evropské hodnoty, jako je demokracie, eh, právní stát a eh, lidská práva, že považuje za nutné bojovat proti korupci. Turecko by se mělo soustředit na nezbytné reformy a urychlit proces vstupu, ale zejména na reformu soudnictví. Děkuji. Děkuji eh, a nyní dávám slovo panu Havitovi na minutu. Děkuji. Paní předsedkyně, chci se připojit eh, k eh, ostatním připomenout to, to úmrtí Kina Elvena, který si jen šel koupit chleba a přišel tragicky o život, zemřel ve věku 15, eh, 15 eh, let, byl v komatu eh, Berkin Elvan mnoho dní. Takže toto představuje jen takovou ukázku dlouhodobého vzoru porušování lidských práv, korupce, zasahování proti opozičním skupinám došlo k zatýkání lidí jenom proto, že eh, se účastnili odborového hnutí. A já se chci připojit eh, k mnoha dalším, kteří eh, mají velké, prožívají znepokojení, pokud jde o omezení přístupu k YouTube a k sociálním sítím. A dále nový zákon o soudcích a žalobcích v podstatě rozmazává hranice mezi exekutivním a justičním eh, ramenem Turec, tureckého státu. Je, rozhodně by bylo možné mm, jednat lépe. Nyní pan Dav. Paní předsedkyně, krize tureckého státu sílí A to i vzhledem k um, té puklině, která se otvírá mezi panem Kolanem a panem Erdoganem. A myslím si, že zpráva tohoto parlamentu musí poukázat na tento aspekt krize. Pan File hovoří o vážných, vážném znepokojení, ale já musím s politováním říci, že nyní toto znepokojení je tak značné, že Turecko de facto přestalo, přestalo naplňovat kodaňská kritéria. Na podzim nová komise, nový parlament budou muset zvážit, zda tento velice zdlouhavý a frustrující přístupový proces je vůbec průchodný, je vůbec životaschopný. A budou eh, se muset zamyslet nad tím, zda by nepřipadalo v úvahu nějaké alternativní členství, ovšem méně než plné členství. Zda by to nebylo, nebyla vhodnější, vhodnější uspořádání pro Turecko i pro Evropskou unii. Děkuji. Grazie. Onorevole Belder, un minuto. Děkuji a na minutu pan Belder. Mevrouw de voorzitter, Děkuji vám, paní předsedkyně. 18. dubna 2007 eh, to bylo takový černý den protestantské eh, společenství, protože pět mladých Turků se stalo oběťmi tři křesťané tedy byli zabiti eh, pěti zločinci a právě dodnes malé křesťanské protestantské komunity žijí v tomto šoku, protože minulý týden nové pravidlo umožnilo eh, propuštění pachatelů tohoto hrozného zločinu z vězení. Dovedete si tedy představit, že křesťanské společenství v Turecku je v šoku během eh, soudního líčení eh, ještě probíhaly hrozby eh, proti rodinným příslušníkům, právníkům a dalším lidem. Protestanti se obávají své o svůj život, o svou bezpečnost, kde je právní stát. Proto na vás apeluji, pane komisaři, apelujte na turecké úřady, aby dodržovali eh, zákonnost a veřejný žalobce eh, původně požadoval doživotí pro pachatele těchto hrozných zločinů. Nevím, jak je možné, že došlo k jejich propuštění jako předseda delegace pro Izrael chci také poukázat na to, eh, že je tam výrazný antisemitismus. To vše je nepřípustné. Eh, pokud se to děje v zemi, která je zemí kandidátskou, nesmíme mlčet. Honorevole Stadler, un minuto. Slovo pan Stadler na jednu minutu. Eh, já bych se chtěl připojit k panu eh, Belderovi. Už tu byl několikrát vzpomenut zavražděný eh, Berkin Elvan a myslím si, že právě tak si naši vzpomínku zaslouží ti tři zavraždění protestanté, které tu zmínil pan Belger došlo tak k bestiálnímu zločinu a e, dnes ti vrazy volně pobíhají po svobodě. A to je, ta, to je to Turecko, kterou chce Evropská unie ve svých řadách, tak to gratuluji. To je Turecko, které nechá všechno projít. E, instituce se velice zhoršily od poslední debaty od Turecku. Tím takzvaným zákonem o justici, tím takzvaným zákonem o internetu je to rok od roku horší. Vy necháte Turecku všechno projít. Kdyby se to stalo v Rusku, tak by se ozvaly bouřlivé protesty. Ale v Turecku je všechno jedno. Proč? E, protože e, vy jste morálně ve vleku svých ekonomických zájmů. To je morálka téhle Evropské unie. E, najednou tu žádná morálka není. Turecku nepatří do Evropy, nikdy do Evropy nepatřilo a e, my si myslím, já si myslím, že e, v nějakém referendu by to bylo jednoznačně odmítnuto. Grazie, onorevole Milan Mon, un minuto e trent. Děkuji, pan Milan Mon. Minuta a půl. Prosím o mikrofon. Chci poblahopřát e, paní zpravodajce k vyvážené zprávě Um, o předstupním procesu v Turecku. Je to proces dlouhý a složitý. Proběhly důležité reformy v oblasti hospodářství i politiky a důležité je nevracet se zpátky um, právní stát, nezávislost soudu. To jsou hlavní pilíře demokracie v evropském státě. Turci si musí uvědomit, uh, že prožíváme těžké a citlivé časy. Měli bychom eh, ke zprávě zaujmout pozitivní stanovisko. I vy, pane komisaři, byste měl uvažovat o otevření kapitol věnovaných základním právům a vnitřní spravedlnosti, protože to nám umožní sledovat tyto zásadní otázky více dohloubky. Na druhou stranu eh, domnívám se, že eh, nová dohoda má důležitou úlohu v koordinaci migračních toků. Je důležité, aby Turecko spolupracovalo. Vízová politika vůči třetím zemím by měla být maximálně koordinována s politikou EU. A dámy a pánové, Evropská unie prožívá eh, závažné časy eh, ve vztahu k svým sousedům. Arabské jaro, situace na Ukrajině a podobně. Turecko jaké zeměpisné postavení by z něj mělo činit hlavního spojence Evropské unie a Unie by s ním měla dlouhodobě intenzivně vyjednávat. Děkuji. Děkuji a nyní pan Kopa. E, jenom chci říci, dnes e, tedy ráno, když dnes se bavíme o eh, historii Turecka. Došlo k úmrtí 15-letého chlapce Berkina Elvana, který byl eh, zasažen slzným plynem. Přitom ani nebyl eh, součástí těch protestů, jenom šel k pekaři. A pak 240 dní byl v komatu a je to už několikáta úmrtí související s mm, protesty v parku Gezi. Rodina obvinuje vládu za to, že chrání eh, pachatele. Ale ne, na to, vláda na to nějak nezareagovala. Čili jsou tu žádosti transparentnost, demokracie a tak dále. Vláda na to nereaguje. Situace v oblasti lidských práv se dále zhoršuje. A pan Erdogan je nyní podezřelý z korupce. To znamená, že tento represivní stát začíná být stále eh, příkrejší a represivnější. A tato tragické úmrtí je skutečně momentem, v kterém bychom měli žádat o více demokracie a ukončení policejního násilí nejenom v Turecku, ale v celé Evropské unii i vně Evropské unie. Děkuji, uh, Earl of Dartmouth. Děkuji. Geograficky Turecko je 90, 97% v Asii. Ovšem postoj vlády uh, vůči uh, disentu ho tam eh, umistuje ze 100%. Eh, je tam například návrh zákona proti internetové svobodě, který je jako z Kuby. Je tu možnost nějakým způsobem vést disciplinární řízení proti soudcům. 40 eh, žurnalistů je ve vězení. A komise, pan komisař říká, že hovořil s Turky, ale oni evidentně komisaře vůbec neberou vážně. Dochází tam eh, k pošlapávání eh, médií občanské společnosti. Je to takřka bezprecedentní ve zdánlivé demokracii. Jednoduše řečeno, Turecko nezdílí západní hodnoty. Mělo by být vnímáno jako příliš veliké, příliš chudé, příliš jiné, příliš autoritářské na to, aby se kdy mohlo stát členem Evropské unie. A je skutečně depresivní, že z standardní mainstreamové britské strany všechny pod, podporují přistoupení Turecka do Evropské unie. Grazie, onorevole Stojanov. Děkuji, pan Stojanov, na minutu. předsedatel, Děkuji vám, paní předsedkyně. Ovšem, uznává Turecko arménskou genocidu? nebo genocidu bulharskou, která, které došlo ještě dříve, zaplatilo eh, kompenzaci uprchlíkům z roku 1913 eh, nebo jsou na svobodě všichni ti žur, žurnalisté? Je tu nějaký skutečný pozitivní, eh, pozitivní vývoj? A Turecko místo toho eh, rozbilo eh, protesty a to silou. Také si můžeme položit otázku, zda Turecko nadále okupuje část Kypru. Tak kde je ten pokrok? Co udělalo Turecko, aby eh, zatrhlo násilí, které se páchá na křesťanech? Jednání s Tureckem se musí přerušit okamžitě. Ne Turecku v Evropské unii. Děkuji, vám. Naslouchám hm, slovům komise a předsednictví s velkou pozorností. Zaznamenávám několik pozitivních bodů pro Turecko. Nicméně Celá řada těchto pozitivních aspektů stojí nyní v kontrastu se skutečností. Fakt, že absentuje politická stability, stabilita, ehm, problémy s etikou vlády, ehm, události v Gezi parku, úmrtí mnoha lidí, ehm, zadržení a věznění novinářů, stav soudnictví obecně to vše je zdrojem pochybností. Pod, uvědomme si, že tady zažívá Turecko určité problémy a narušení a jsou to záležitosti, za které může vláda, eh, ale například uznání všech států EU, eh, protokol z Ankary, uznání tohoto protokolu, to všechno znamená eh, konsistentní přístup k tomu, o co Turecku takzvaně jde. Najdeme zde i ty, kteří se domnívají, že Turecko by si přálo členství v EU, ale nevím, kdo všechno tomu věří. My předpokládáme, že EU, tedy že Turecko si přeje vstup do EU, ale uvědomme si, že jde o zásadní politickou otázku a proto bude nutné také učinit politické rozhodnutí. Samozřejmě jeho úsilí přiblížit se Evropské unii Eh, pomáhá situaci zlepšovat eh, alespoň povrchově. Eh, zůstávají však věcné pochybnosti o tom, zda Turecko se skutečně snaží přiblížit EU. Děkuji vám, říká předsedkyně. Nyní pan Sofokleus, jedna minuta. Turecko i nadále vězní novináře, představitele médií, utlačuje média, potlačuje násilně protesty v ulicích. Ehm, mladý muž zemřel ehm, v důsledku takovýchto ehm, násilných kroků. Evrop... Turecko neuznává mezinárodní právo rezoluce OSN, neuznává Kyperskou republiku. Zpráva není vyvážená poukazuje na hlavní problémy a především nezaznamenává žádné cesty k tomu, které by zvýšily demokracii v Turecku a které by podpořily turecký lid. Myslím si, že je čas, abychom reagovali. Neměli bychom otevírat kapitoly 15, 23 a 24. Nastal čas, abychom vyslali jasné poselství. Děkujeme. Honorevole Vinev. Děkuji. Pan Vinev, jedna Děkuji vám mnohokrát, vážení kolegové. 100 tisíce obyvatel na eh, Gesi prokázali, že eh, demokracie v Turecku není. Jsou porušována základní práva, základní svobody, svoboda eh, združování a další. Vláda v Turecku ovlivňuje fungování justice a Turecko porušuje uh, svrchovanost Bulharska především ve vztahu k muslimské menšině u nás a eh, praktikuje politiku, která eh, se snaží vrátit původní území otomanské říše eh, pod zprávu Turecka. Myslím si, že Turecko nemá místo v Evropské unii pokud neuplatní skutečné hluboké reformy ve svém ústavním a justičním systému. Měli bychom se zatím snažit pouze o politiku dobrého sousedství s Bulharskem, Řeckem a Tureckem. Děkuji. Děkuji a e, slovo má paní Charus na minutu a půl. Děkuji paní předsedající. Pane komisaři, vy jste eh, nás požádal, abychom Turecku věřili. Nicméně právě teď eh, jsme tu eh, zaznamenali v Turecku opravdovou spouru, revoluci. Je to ve zprávách, je to v televizi. A zatímco tady mluvíme, tak turecké eh, ponorky a dvě turecké fregaty byly zmobilizovány a plují okolo Kypru. Takže já eh, Turkům nevěřím. Eh, na druhou stranu mě povzbudilo, co pan komisař řekl ohledně kyperského problému, který je největší překážkou na cestě Turecka do Evropy. Měli byste však vědět, že kyperský problém eh, je otázkou invaze a okupace. Není to bilaterální záležitost. My jsme od Evropského parlamentu očekávali, že eh, nastavíte rámec pro řešení kyperského problému a eh, tímto rámcem by mohly být evropské hodnoty, lidská práva, tak, jak to prohlásila EPP v Dublinu nedávno. A místo toho, vážení přátelé, co tady navrhujete, to je rámec, který se dá vykládat jakýmkoliv způsobem, jak se komu zlíbí. A e, poskytuje e, Turecku e, volnou ruku k tomu, aby se vměšovalo do kyperských záležitostí. Tato zpráva opravdu nemá žádný obsah, stejně jako tato diskuze. Děkuji, paní Boskurt. My, kteří sledujeme vývoj v Turecku už celá léta, jsme nejprve slyšeli eh, o tom, že existuje vážné ohrožení demokracie v Turecku. Eh, ti, kdo plánovali eh, vojenský převrat, museli být odsouzeni. A teď se dozvídáme, že to byla všechno konfi- konspirace. Podezřelí z souvisejících případů byli propuštěni. My samozřejmě vítáme propuštění léta držených novinářů a dalších. A e, pokud jde o ty, kteří jsou podezřelí z vraždy e, členů státní rady a křesťanských misionářů, tak ti jsou ovšem také e, propuštěni. Tady se neustále mění přátelé a nepřátelé, posunuje se tu pravda podle toho, jaké noviny čteme, už nevíme, čemu věřit. Eh, lidé v Turecku eh, pomalu ztrácí víru v právní stát a eh, demokracii, což jsou ústřední hodnoty EU. Turecku by se mělo vrátit na cestu reform a přijmout všechna opatření na to, aby posílila nezávislost a důvěryhodnost soudnictví a aby se tureckým občanům vrátila víra ve spravedlnost. Grát. Děkuji. Na, na minutu a půl pan Stier. Paní předsedající, chci poblahopřát eh, zpravodaji k velmi, velmi vyvážené eh, zprávě. Eh, Turecko je významné třeba i pro země, jako je Chorvatsko, vzhledem ke své pozici, protože samozřejmě hraje důležitou roli v mírové architektuře v té části světa. Turecko Turecko sehrálo konstruktivní roli při ukončení konfliktu v Bosně a Hercegovině. Ovšem často slyšíme hlasy od tureckého vedení, které jdou jiným směrem. Je z toho cítit, že chtějí rozšiřovat svou mocenskou sféru na území původní osmanské říše. A Víte asi, co říkal pan Erdogan o e, vítězství ve volbách, jak je to důležité pro Istanbul, stejně jako pro Sarajevo. A víte, že e, to ve vztahu vlastně není možné. To, tohle nechceme slyšet. To nehovoříme tady o nějakých starých vazalských státech. Nechceme být zpátky v dobách Osmanské říše. Turecko musí přijmout eh, evropské standardy. Turecko by tudíž mělo sladit svou politiku vůči Bosně a Hercegovině s politikou Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Pan Gřib na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Turecko je jedním z našich největších partnerů na Blízkém východě je to zároveň členský stát NATO, který usiluje o členství a členství Evropské unie. Přistupová jednání pokračují. A my můžeme po tu dobu, kdy pokračují jednáním, hodně věcí změnit. Právě proto chci říci, že ve všech oblastech, jako jsou lidská práva a svobody, se dá v mnohem pokročit, ale je zapotřebí, abychom měli, abychom si ujasnili, jaký byl pokrok, zvláště ve vztahu k menšinám. Teď nehovořím jen o kurdské menšině, ale také o iráckých kurdech. Musíme upozorňovat na svobodu projevu, na věznění Eh, žurnalistů, násilí vůči opozici. Bez vyřešení těchto otázek nemůže Turecko ani pomýšlet na členství v Evropské unii a totéž lze říci o eh, vyřešení kyperské otázky. Obdrželi jsme eh, informace v tom smyslu, že, se má, že má, může docházet k omezování svobody internetu. Možná od toho nakonec premiér upustí. To by byl krok správným směrem. Myslím si, že bychom nadále měli pokračovat v dialogu s Tureckem, neboť je to důležitý partner pro nás, pro všechny, zejména v této době krize. I, i krize v, s Ukrajinou. Děkuji a slovo má pan Peterle, minutu a půl. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Resnično bom obžaloval Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, mně je upřímně líto, že toto je poslední zpráva naší kolegyně Rii Menrojten o Turecku. Eh, my už jsme si zvykli na její standard kvality a já bych chtěl poděkovat za to, že zpráva je vyvážená. Uznává pokrok a vyslovuje obavy a znepokojení tam, kde je to nutné neutápí se v jednotlivostech, ale vynáší obecnější e, soudy. E, proces vyjednávání e, probíhá ve velice složitém kontextu politických rozdílů v Evropské unii, politického vývoje v Turecku a dění v širším regionu. Bez ohledu na tyto rozdíly zjišťujeme, že proces vyjednávání vedl k reformám a e, tak, že byla e, otevřena e, debáta o řešení problému konsolidace Turecka, což je taková čerstvá skutečnost. Musím tady zmínit demokratický balíček, přestože ty nedostatky jsou tu zjevné. Šlo sice o zprávu za rok 2013, ale přesto bych rád řekl, že zanedlouho nebo nedávno byl kodifikován nový e, justiční e, balíček a e, umluva o zabránění porušování lidských práv. My také hovoříme o liberalizace víc, nicméně jsou tu rozdílné názory na tuto problematiku a na některé definice ta, ta zpráva by mohla i toto objas, zohlednit, aby byla úplnější. Děkuji. A nyní dávám slovo eh, řečníkům, kteří požádali o slovo v proceduře Catch the Eye. Eh, paní Korhola na jednu minutu. Dnes jsme se dozvěděli o nové oběti mladém 15-letém chlapci, který zemřel po podlečení manifestací a průběžná zpráva o pokroku Turecka eh, také zmiňuje celou situaci komplexně a nehoří třeba o jednotlivých událostech. Nesmíme však na tyto události zapomenout. Jsou to znepokojivé situace a znepokojuje mě také prohlášení eh, premiéra Erdoana, eh, který nedodržel svůj slib eh, neprodloužit své funkční období a předpokládám, že nesplnil další sliby, které učinil. Ehm, setkáváme se s tím, že moc ehm, je nemocí, která ovlivňuje osobnosti lidí, kteří začnou s dobrým charakterem a ten se zhorší. Děkuji, pan Donžo. Paní předsedkyně, zjišťuji, že dnešní rozprava je trochu surrealistická protože je tady jakýsi ples pokrytců. Co už tady hodinu děláme? Hodinu přednášíme negativní názory na situaci v Turecku, situaci v politice, v soudnictví, obchodě, vzdělávání, eh, uznávání boženských menšin. Všechno je negativní. Ale co navrhujeme? Eh, ve vztahu ke zprávě komise. Otevřít více kapitol vyjednávání. Tato iluze, že tím, že otevřeme další vyjednávací eh, kapitoly eh, něco v Turecku změní, je naprostým omylem. Potřebujeme dialog, který bude mnohem náročnější vůči Turecku, který je výrazným partnerem pro nás, ale měli bychom eh, Eh, jednat jinak, než že bychom posilovali ty negativní aspekty Turecka. Když otevřeme 20 ta 23. kapitolu, eh, tak si uvědomme, že tento parlament nebyl zvolen Turky pro Turky, nýbrž evropskými občany pro Evropu. A tak by se měl také chovat. Děkuji. dis, vážená paní předsedkyně, paní Lubče, vážená paní předsedkyně, diskutujeme o situaci Turecka, jeho vztahu k EU. Znepokojuje mě eh, skutečnost, že turecká strana na jedné straně hovoří o dobrém sousedství, na straně druhé politici v Turecku také vydávají takové poselství, které neuznává nezávislost členských států EU. Vztah s Tureckem musí být založen na tom, že budeme trvat na tom, aby Turecko dodržovalo mezinárodní smlouvy. Ehm, uvědomme si, že Turecko nedostálo svým závazkům vůči eh, Bulharsku podle ankarské dohody mm, především pokud jde o eh, uprchlíky a usnesení parlamentu z roku 2008, když ji porovnáme s dnešní situací, vidíme, že nedošlo k pokroku. Evropský parlament by měl tedy hájit zájmy evropských občanů. Děkuji. Picula. Hola. Děkuji, pan Pičula. Turecko je zvláštním partnerem Evropské unie a proto si myslím, že vyjednávání by mělo pokračovat bez ohledu na to, jak dlouho potrvají. Situace eh, ve vyjednávání eh, je správná, protože eh, všechny země měly stejné podmínky a stejné požídavky během vyjednávání. Devět let po zahájení vyjednávání jsou výsledky velmi chabé, což je ztráta jak pro Evropskou unii, tak pro Turecko. Měli bychom se shodnout na aspektech, na kterých mají zájem obě strany, ať už jde o energetiku, bezpečnost, obchod a Eh, tak dále a tak podobně. V současnosti eh, je v Turecku přes eh, půl milionu uprchlíků ze Sýrie a proto si Turecko zaslouží náš zájem. Měli bychom také mít na paměti problém Kypru, a, a měli bychom se vyhnout izolaci turských Kypřanů a také bychom měli usnadnit vízový režim. Děkuji. Děkuji a dávám slovo paní Papadopoulou. Eh, možná eh, byste eh, mohli, možná se tu snažíte přikrašlovat roli Turecka, nicméně události mluví sami za sebe. Skandály, korupce, porušování lidských práv, nedodržování kodaňských kritérií. Tato zpráva je pouze, po, po, tato zpráva pouze chválí a neobsahuje žádné sankce navrhuje otevřít eh, kapitoly, eh, nové kapitoly, aniž by Turecko eh, dodržovalo ankarský protokol a aniž by podepsalo další smlouvy a aniž by ukončilo okupaci Kypru. E, takže e, my zkrátka e, odsouváme stranou ty hrozby Turecku kvůli Kypru a nevadí nám, že v našich výsostných vodách se pohybují turecké lodě. Turci mají v rukou Famagustu a místo, aby provedli rezoluci 550, nadále pokračují s ilegální kolonizací to a s porušováním lidských práv a vyhrožováním Kyperské republice. Turecko porušuje mezinárodní právo, pane komisaři File, a přitom není potrestáno. To je urážka eh, evropského aky a všech eh, principů, k nímž se hlásíme a které bychom měli šířit. Bohužel eh, Evropská unie posílá Turecku dary místo, aby ho trestala za jeho chování. A podle mě je nejvyšší čas to změnit. Děkuji a nyní paní Iran Zabal. Děkuji, já chci eh, potrhnout jednu věc, která je klíčová. Já se domnívám, že je důležité si všimnout jednoho textu, který je textu, a to je otázka kurdská. Nemyslím si, že je možné přistoupení Turska předtím, než kurdský eh, konflikt vyřešíme je tady obrovské očekávání a naděje ze strany populace, proto musíme podporovat postup mírového procesu eh, s PKK a eh, PKK musí opustit samozřejmě zbraně, musí postupovat mírovým eh, způsobem. Musíme mít samozřejmě kompromis, musí existovat výuka v mateřském kurdském jazyce musí dojít k uznání kurdské identity i v ústavě, a to včetně volebních otázek. Děkuji, pan Tomašič. Paní Tomašič. Děkuji vám. Debata o pozici Turecka v Evropě bude probíhat i nadále. Ale Evropská unie a Turecko musí spolupracovat, sdílí eh, spolu hranici, je to náš spojenec v NATO a miliony evropských občanů tureckého původu požívají všech výhod i nevýhod Evropské unie. Jak si však upozornit na další aspekt. Vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem znamenají zodpovědnost na obou stranách. A já zdůrazním jen jed, jeden příklad pašování drog, heroinový obchod z Afganistánu. Chorvatsko se nachází právě na té balkánské pašerácké cestě a Turecko v tom hraje klíčovou roli. I když zabavuje ročně obrovské množství drog, není to dost. Je potřeba další, vynaložit i další úsilí v této oblasti. Musíme neutralizovat eh, celou tuto trasu a to bude představovat další krok v našem boji. Děkuji. Děkuji. A nyní dostane eh, slovo komisař Fíle. Thank you, Madam President. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení představitelé předsednictví k Turecku. Ehm, mám vždycky připraveny dobré závěry, ale vzácně je cituji protože rozprava mě vždycky eh, přivede k tomu, že musím zvážit, jak nejlépe reagovat na tak široké spektrum názorů. Nabídnu tedy, vzhledem k tomu, že to budou poslední mé připomínky k Turecku během tohoto mandátu a během své funkce Nabídnu vám raději osobnější eh, názor ve třech bodech. Za prvé, je jediný způsob, jak se stát členem Evropské unie. A to splnit všechny kapitoly přístupového procesu. Neexistuje žádná výjimka ze základních svobod, právního státu, odpovědnosti, oddělení pravomocí. Nejsou žádná eh, průběžná období, nejsou žádné zkratky, které by umožnily ignorovat tyto hodnoty, kde podmíněnost je naším hlavním nástrojem. A já jsem od této sněmovny vždycky očekával, že bude klást ty správné otázky a pomůže mi nalézt správné odpovědi. Ale nepomohli jste mě ani mému nástupci, kdybyste neustále opakovali, že máme být náročnější. Na straně jedné a restriktivnější eh, ve vztahu k otvírání předstupních vyjednávání, protože právě předstupní vyjednávání a otvírání jednotlivých kapitol je oblastí, kde bych mohl odpovědět na tu nejdůležitější otázku. A já jsem to tady párkrát už slyšel, nikoli však dnes, a tou otázkou je, přejeme si, aby Evropská unie byla měřítkem tureckých reform, nebo ne? A za druhé, není žádná jiná cesta k nalezení eh, komplexního vyřešení kyperské otázky. než to, že se budeme držet hlavních zásad, na nichž je založena Evropská unie. A jsem také velice rád, když s účastí Turecka jsme zaznamenali pokrok. Právě dnes se, setkali vyjednavači v chráněném území, které chrání OSN a Ti budou pokračovat v rozhovorech 14. března a dnes potvrdili, že se sejdou vedoucí představitele zemí 21. března letošního roku. A pak máme ještě třetí prvek. Ehm, patnáctiletý chlapec dnes zemřel. A vás hovořila po více než 260 dnech v komatu, poté co byl zraněn eh, nádobou na slzný plyn, která byla uplatně, který byl použit proti demonstrantům. To je sice extrémní případ, ale zároveň nám to připomíná aspirace tureckého lidu. Já jsem eh, slyšel o těchto cílech aspirací a právě ty budu vnímat jako světlo, které vede moje úsilí. Děkuji vám za pozornost. Grazie, la parola al ministro. Děkuji a e, nyní dávám slovo e, premiéru, e, ministru Kurkulasovi. Děkuji, paní předsedající. Eh, já bych rád poděkoval Evropskému parlamentu za tuto velice zajímavou diskuzi a eh, myslím si, že eh, se tu jasně ukazuje, že je důležité i nadále podporovat ekonomické a politické reformy v Turecku. To je nejlepší způsob, jak postupovat dále a měli bychom se i nadále ubírat tímto směrem. Kromě toho, jak zdůrazňuje rozhodnutí Evropského parlamentu. Eh, všechny strany mohou eh, jedině získat z pokračování eh, reform v Turecku předsednictví spolu s komisí a členskými státy se snaží, jak je v jejich silách. Turecko je důležitým partnerem Evropské unie a ten Pokrok při zbližování s Evropskou unii eh, je v zájmu všech. Eh, samozřejmě otevření eh, vyjednávání o nových kapitolách není samoučelné, není cílem samo o sobě. Je to vyvrcholení dlouhého procesu a Turecko ví velice dobře, co musí udělat. Turecko o tom hovořilo s radou, s komisí a na bilaterální úrovni s členskými státy. Takže co eh, se tedy vlastně stalo? Stalo se to, že eh, reformy eh, musí proběhnout reformy v oblasti respektování lidských práv, právního státu a dodržování mezinárodních závazků. Rozšiřování Evropské unie je mezivládní eh, proces, takže po, pokrok závisí zejména na Turecku a nesmíme nikdy zapomínat na to, že v případě Turecka eh, je otevírání a uzavírání eh, kapitol po, po, podléhá také schválení rady podle rozhodnutí z roku 2006. Také bych chtěl všem připomenout, že tempo vyjednávání bude záviset na tom, jak bude Turecko schopné a ochotné e, pokračovat. Jestliže se máme pohnout z místa e, tímto směrem, tak budou muset být provedeny reformy a právě tak na straně Turecka některá odvážná politická rozhodnutí. Budeme eh, pozorně sledovat eh, tento region. A na závěr bych chtěl zdůraznit důležitost Evropského parlamentu eh, v tom politickém procesu, který je rámcem naší práce. Vůle eh, občanů Turecka i členských států eh, je nesmírně důležitá a je potřeba eh, jejich neutuchající podpora v této kritické chvíli historie Evropy a Turecka. Děkuji, dostala jsem návrh na usnesení, kterým bude zakončeno to, tato rozprava. Hlasování o tomto usnesení se bude zítra 12. března v poledne.